Vážení kolegové, odzkoušíme zařízení. Můžete hlasovat, prosím. <laughs> One EPP too many. O jednoho poslance nám za EPP hlasuje více, teď už je to v pořádku. Je tady kolegové ještě někdo, kdo nemá hlasovací kartu a chce, aby jeho hlas byl započten, nebo už ji všichni máte, všichni už ji máte výborně. Takže v tom případě, pardon, ještě za EPP pořád o jednoho poslance nám hlasuje více. Stále. Takže poprosím koordinátora, aby zajistil pořádek. Ještě pořád eh, tam máme o jednoho poslance za EPP více.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 Eh, v jejíž rukou nyní jsme, abychom provedli hlasování o zprávě pana Baje a paní Regner. Začneme pozměňovacím návrhem 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to raději elektronicky. Yes, it's adopted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 Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme. The vote is closed. Končím hlasování. a návrh byl opravdu zamítnut. Není kompromis a kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Není návrh 131. Kdo je pro? Proti? zdržel se někdo zamítnuto. Patnáctka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 161, kdo je pro? Proti. Raději to ověříme elektronicky. Hlasujeme o návrhu 161. Máme tady o dva poslance za EPP více, o dva více. Teď už tedy končím hlasování a návrh byl přijat. Nyní 162, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 163, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to raději elektronicky. Zahajuji hlasování o 163. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 164. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 165. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Ověříme to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. Děkuji. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 206, říká pan předseda. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? 206. Můžete hlasovat elektronicky. Hlasujeme o návrhu 206, ten je kompatibilní můžete hlasovat o návrhu 206. Za SAD máme o jednoho poslance více. O jednoho více, teď už je to v pořádku, končím hlasování, návrh byl přijat. Nyní 207, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Ověříme 207 elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Není kompromis D. Pane Rozáty, prosím, má slovo. Pane předsedo, mám eh, připomínku. Máme tady dva alternativní kompromisní návrhy. Kompromis D, který byl předložen spolu s pravodají, a alternativní kompromis D, předložený třemi politickými skupinami. Podle jednacího řádu bychom měli hlasovat o těchto pozměňovacích návrzích, o těchto kompromisech, podle toho, nakolik se odklánějí od původního textu. A my se domníváme, že kompromis ALDE je mnohem dalekosáhlejší a to ze dvou důvodů. Eh, jednak pokud jde o časové lhuty pro eh, tu ochranou doložku, protože tam se uvádí vlastně bez neomezená časová lhůta, zatímco kompromis spolu zpravodajů hovoří pouze o omezené časové době pokud jde o platnost výjimek. A druhá věc se týká role komise. Kompromis ALDE jde mnohem dále v tom slova smyslu, že dává větší kompetence komise. Na základě těchto dvou důvodů bych, pane předsedo, navrhoval, abychom hlasovali o kompromisu ALDE jako prvním. Thank you. Děkuji, Evelyn Regner. Ah, thank you. Děkuji, pane předsedo. Já nesouhlasím s tímto názorem, protože podle jednacího řádu rozsáhlejší kompromis eh, by měl být hlasován jako první. Opakuji to, mám to zopakovat? Možná to zopakuji klidně i anglicky. Dobře, takže německy. Jak už jsem říkala, nesouhlasím s tím předchozím názorem, protože podle jednacího řádu je třeba nejprve hlasovat o daleko sáhlejším návrhu a pokud jsou tam nějaké obavy ohledně toho, který to je, chci požádat eh, právní službu, aby se k tomu vyjádřila. Děkuji, já jsem eh, toto diskutoval s panem spolupředsedou, je to trochu eh, zvláštní situace, já totiž souhlasím s našimi útvary, které se domnívají, že kompromis D by měl být odhlasován jako první, protože se více vzdaluje původnímu textu komise a to z toho důvodu, že se týká zejména třetích zemí, což je ta hlavní změna, kterou řeší Evropský parlament. V kompromisu D třetí země mají méně výjimek než v alternativním návrhu. To znamená, že pokud budeme postupovat podle kompromisu D, tak tam jsou neomezené výjimky, zatímco u alternativy jsou výjimky 2 plus 2 roky. To znamená, že firmy, které budou dotčeny kompromisem D, jsou jaksi ve své situaci vzdálenější původnímu návrhu komise, v alternativním návrhu D jsou tomuto původnímu návrhu komise blíže. Já se tedy domnívám, a stejně tak se domnívají naše útvary, že je třeba nejprve hlasovat o něm. A je mi velice líto, že teď budeme muset hlasovat, eh, leda, že by pan spolupředseda souhlasil s mou argumentací, byť já už vím, že se mnou nesouhlasí ale myslím si, že je potřeba technické věci řešit technicky, ale teď je potřeba hlasovat politicky a není dobré, abychom tady politicky teď hlasovali o interpretaci jedno, jednacího uh, řádu. Skutečně si myslím, že teď by došlo k velice špatné věci a proto trvám s kolegou koleg, Svobodou na tom, abychom se drželi uh, toho, že se jedná o technickou záležitost, kterou bychom neměli politicky interpretovat. Eh, eh, Já bych nechtěl celou záležitost prodlužovat. Souhlasím s panem Gvaltierem v tom, že budeme hlasovat o tom, zda budeme hlasovat nejprve o kompromisu D a o druhé dvojce až na druhém místě, anebo zda to bude obráceně, protože my se na tom neschodneme, takže jediným řešením je podle mého názoru o celé věci hlasovat. Já si myslím, že můžeme tedy hlasovat o následujícím. Můžeme hlasovat, pokud tedy nežádáte tajné hlasování. Pokud ne, budeme tedy hlasovat veřejně, to je jedna věc. Druhá věc, Hlasujeme. Eh, zelené, zelené je tedy, zelené tlačítko je to, co je na hlasovacím seznamu, červené tlačítko je to, co říká pan Rozáty. Plus je tedy váš hlas pro to, co je na hlasovacím seznamu, minus je opačné pořadí. Jak eh, Vidíte, my dva se neschodneme, ale shodneme se s panem spolupředsedou na tom, že budeme hlasovat. Takže hlasujeme a hlasujeme veřejně. Jestli se nemýlím, nikdo nežádá tajné hlasování, v pořádku, v tom případě hlasujeme veřejně. Můžete hlasovat, prosím. We close the vote. Končím hlasování takže se přidržíme původního pořadí při hlasování. So, compromise D. Hlasujeme o kompromisu D. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Vote is closed. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Alternative D. Teď tedy alternativní kompromis D. Kdo je pro? Proti? Ověříme to raději elektronicky. Hook, hook, sorry, is a plus? Návrh byl přijat. Takže teď eh, přejdeme k návrhu 221. Návrh 221. Kdo je pro? Proti? Ověříme 221 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 230. Návrh 230, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 231, kdo je pro? Proti? Zdr- Ověříme elektronicky 231. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 232. Kdo je pro? Proti? Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Neviděl jsem úplně dobře zvednuté ruce. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 236. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Návrh 237. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději to ověříme elektronicky. 237. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní návrh 238. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 239. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 240. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 241. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, hm, ano, ověříme. Dvěstě čtyřicet jedna a 242 jsou dva návrhy, které jsou identické. Končím hlasování a návrh byl zamítnut. 243, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 244, kdo je pro? Proti? Raději to ověříme elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 245 a 31 a 29, říká pan předseda. Omlouvám se 28, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 246 a 247 a 248 a 240, pardon, tak jenom 246 a 247, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 240. Dobře, ověříme 240 česku a sedmičku elektronicky. Konec. Zamítá se. Dva, čtyři, osm pro. Proti. Zdrželi se Zamítá se. Prověříme. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 249 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se to bylo naprosto zjevné. 259 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 260 dvě části. První část pro, proti, zdrželi se, zamítá se. Druhá část. Musíme prověřit. První část. Schváleno. Pardon, druhá část pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 261. Prověříme. Schváleno. Prosím, zvedejte ruce 261 pro. Proti. Pardon, ještě jednou. 261 pro. Proti. zdržete se. Zamítá se. 262 pro. Proti zdrželi se, zamítá se. 2, 6, 3 pro, proti, zdrželi se. Prověříme. Konec. Zamítá se. Kompromis F pro proti, zdrželi se, schváleno. Třicet čtyři pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 266, 267 pro, proti, Prověříme. Konec. Schváleno. Kompromis G pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 271 a 272 pro, proti, zdrželi se, prověříme, hlasujeme. Konec. Zamítá se. 38 pro, proti. Ověříme 38. Hlasujeme. O jednoho EPP navíc. Konec. Schváleno. O jeden hlas, jeden pro, jedna pro, proti, zdrželi, ověříme jedničku, hlasujeme. Pardon, chyba. Neměl jsem vůbec jedničku eh, předkládat hlasování, protože jsme měli jít rovnou k 39 po přijetí 38. Takže ti to končíme, ale 39 pro, proti. Ověříme 39. Takže Konec. Schváleno. 40 pro. Proti. Zdrželi se. Myslím, že stejná většina schváleno. 41 pro. Proti. Ověříme. Hlasujeme. Konec hlasování. Zamítá se o dva hlasy. 42 pro, proti, proti, zdrželi se, nevidím pozici EPP, 42 pro, schváleno. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítá se. 47 pro, proti, zdrželi se 47. Prověříme, hlasujeme. Konec. Schváleno. 48 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že schváleno. 49 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ověříme. Hlasujeme. Konec. Schváleno. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno. 52 pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. 53 pro, proti, prověříme, 53 hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. Přecházíme. Já tady mám 54, ale to je chyba. Ne. Takže 55 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Ověříme 55, hlasujeme. Konec hlasování. Schváleno. 58 pro. Proti. Prověříme 58. Ko- konec zamítá se 56 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 57 pro, proti, zdrželi se, zamítá se 59 pro, proti, zdrželi se, schváleno 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno 61 pro, proti, zdrželi se. Zamítá se 62 pro, proti, zdrželi se. Schváleno. 63 pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Hlasujeme. Myslím, že zamítnu to, ale konec hlasování. Schváleno. Takže dobře, že jsme to ověřili. 64 pro, proti. Ověříme. 64 hlasujeme. O jedno EVP navíc. Konec. Zamítá se kompromis H pro, proti zdrželi se schváleno, pozněcí návrh 74 pro, proti, zdrželi se schváleno, 75 pro, proti, myslím, že se zamítá, ale prověříme 75. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut o jeden hlas. Kompromisní návrh I, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. 80 pro, proti. Mělo by to být zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu 80. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. DV2 pro, proti. Kontrolujeme, hlasujeme o návrhu DV2. Vote is closed. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 81, kdo je pro? Proti? Zdržel jsem. Znovu. Myslím, že to bylo zamítnuto, ale zkontrolujeme elektronicky, hlasujeme o pozměňovacím návrhu číslo 81. Končím hlasování a návrh byl zamítnut z hlasů. 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis je, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis K, pro, proti, zdržel se schváleno. dv 4 pro, proti, zdrželi se Kontrolujeme DV4, hlasujeme elektronicky. DV4, yes. DV4, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu DV4, končím hlasování. Návrh byl zamítnut, rovnost hlasů 96 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 5 pro, proti, hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu číslo 5. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut rovno z hlasu. DV5 pro, proti. Kon- Hlasujeme elektronicky o pozměňovacím návrhu DV5. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut rovností hlasů. DV6 pro, proti. Elektronicky DV6, chápete, když je to tak těsné, tak přestože se to jeví jako většina, musíme zkontrolovat elektronicky. Tady je to jednodušší, tady to bylo zamítnuto jasnější většinou. 97 pro, proti, drželi se, zamítnuto, 98, chcete 97 zkontrolovat, jasně, dobře, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 97. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 98 pro, proti. Zkontrolujeme, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 98. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A návrh byl zamítnut o jeden hlas. Kompromisní návrh L, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme elektronicky, budeme hlasovat o kompromisním návrhu L, přestože se to jevilo jako schválené. Návrh byl přijat. 103 pro, proti, zdrželi se, kontrolujeme elektronicky, zdá se to jako zamítnuto, ale budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 103. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Návrh 6 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 8 pro, proti, drželi se přijato, 106 pro, proti, kontrolujeme, hlasujeme o eh, pozměňovacím návrhu 106, končím hlasování a návrh byl přijat, 107 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 108 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Hlasujeme o návrhu komise, jak eh, v pozměněném znění eh, elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh byl přijat. A nyní hlasujeme o rozhodnutí vstoupit v jednání s radou. Jo, výsledek 38 pro, 9 proti, 36 se zdrželo. Já jsem myslel, že se vám to zobrazilo, ale zřejmě nikoli, takže se omlouvám. Dobrá, takže nyní hlasujeme o rozhodnutí vstoupit v jednání s radou, což vyžaduje kvalifikovanou většinu. Frakce si to rozmýšlejí? Kvalifikovanou většinou se to musí rozhodnout. Já si myslím, že si to zaslouží pár vteřin na rozmyšlenou. Poprosím vás o trpělivost. Chcete na plenárku? Takže budete technicky doporučuji buď hlasovat proti, nebo se zdržet. Ale to je hlasování. Tak možná prostě vy jste zpravodaj, takže normálně by zpravodaj měl říct si, co chce, pak se o tom hlasuje. Může být přehlasován. Pane Maje, pane předsedo, potvrzuji, že zpravodajka Jury a já si přejeme jít do plenárky. Dobrá, takže vy navrhujete minus pro toto hlasování. Dobrá, každopádně hlasovat musíme, takže zahajuji hlasování. jeden z SAD navíc. Máme pořád o jeden hlas SAD víc. Pořád, pořád jeden je navíc. Dobře, tak já nebudu hlasovat. Končím hlasování. Je to rovnost hlasů, ale byla by potřeba stejně kvalifikovaná většina, takže to bylo zamítnuto. Aha, omlouvám se, to jsem si spletl. Každopádně je to rovnost hlasů, takže jdeme s tím na plenárku. Jdeme. So, he's a qualified... Musí to být kvalifikovaná většina. Měl jsem pravdu. A tu jsme neměli. Vteřinku. Pánové předsedové, Chtěl bych vás pouze informovat, že skupina ENF předloží menšinové stanovisko k tomuto textu. Počkejte, tak já to napřed tady dokončím a pak dám slovo, komu, komu kdo bude chtít. To je, je požadovaná kvalifikovaná většina, čili to není jenom o, o tu rovnost hlasů. Teď tam to tedy vysvětluji, takže je to opravdu prostě to zamítnuté. A nyní máte slovo, prosím. Děkuji, pánové předsedové. Chtěl jsem zdůraznit, že frakce ENF předloží menšinové stanovisko k tomuto textu. So, thank you. Dobře, děkujeme vám za informaci. Tím končím zasedání. For Econ people. Pro eh, členy výboru Econ. Vážení kolegové, výbor Jury bude pokračovat ve svém zasedání tady v tomto sále, takže já chci poprosit všechny ostatní osoby, aby laskavě opustili místnost. Děkuji.